schválený. Prohlášení 61 z roku 2015 týkající se potravin, které jsou ještě vhodné ke spotřebě, bylo dáno k dispozici humanitárním organizacím a, a mm, na to bylo obdrženo 388 podpisů a to znamená podpis většiny členů parlamentu v souvislosti s článkem 136 jednacího řádu. Bude toto prohlášení společně se jmény podepsaných uveřejněno z dnešního zápisu a bude dáno k dispozici adresátům. 24.